Vážení kolegové, začneme. Já nechci eh, zkracovat dobu pro tak důležitou prezentaci, takže bychom měli na, začít. Jedná se o eh, významnou eh, prezentaci Michaela Fahertyho. Vítám tě, Michael, v našem týmu. Eh, to je ředitel Evropské agentury pro eh, základní práva, který nám představí eh, roční program a plány agentury pro, roky, pro rok 2018. Jak asi kolegové víte, naše zasedání se vysílá po internetu a naše téma tedy je ochrana základních práv. Toto je tedy jedna z nejdůležitějších agentur proběhla velice úspěšná eh, celodenní eh, návštěva na FRA eh, nedávno, to znamená tato agentura pro základní práva a já chci Michaelovi poděkovat za naší spolupráci a i za následnou komunikaci po této návštěvě, protože to nás přiblížilo. Jeden ze základních bodů této návštěvy se týkal otázky individuální pomoci této agentury pro poslance a hovořili jsme i o dalších strukturálních a strategických otázkách, o nichž Majty bude hovořit ve své prezentaci a bude hovořit samozřejmě i o strategiích obdrželi jsme nezávislé, nezávislé externí hodnocení této agentury podle článku 31 eh, našeho jednacího řádu, to je k dispozici na našich webových stránkách. Já tedy teď eh, hned požádám Michaela o to, aby zahájil svou prezentaci, to znamená výroční pracovní program eh, jeho agentury na rok 2018. Michael, máš na to 15 minut a potom bude následovat debata. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám i váženým poslancům za pozvání. Chci poděkovat i vám osobně za to, že jste s námi strávil celý den. Bylo to pro nás velice cené, protože jsme lépe pochopili priority vašeho výboru a tak jej můžeme lépe podporovat. Vážení poslanci, do roku 2018 nahledím s nějakým zvláštním eh, optimismem. I rok minulý byl náročný i nadále eh, sledujeme eh, zcela nepřijatelné úrovně eh, zneužívání a také nedostatečné uvědomění společnosti vůbec, že na lidských právech a na základních právech záleží, že jsou důležitá. To si vyžádá značné úsilí ze strany nás všech a my doufáme, že Evropský parlament bude představovat vedoucí sílu v tomto úsilí. Agentura pro základní práva vás i nadále v této vedoucí úloze bude podporovat, tak abyste mohli posílit základní práva v EU. Jak zarámovat naši podpůrnou práci pro vás naše řídící rada schválila strategický pětiletý plán v prosinci loňského roku který bere v úvahu tematický rámec víceletý, který schválily instituce a také jsme přitom brali v úvahu vnější eh, hodnocení, o němž předseda právě hovořil. Ten pětiletý plán eh, se eh, každý rok promítá do ročních pracovních plánů a ten pracovní program na letošní rok obsahuje asi 45 individuálních projektů. Já vás seznámím s některými projekty, které by pro váš výbor mohly být zajímavé. Za prvé, před několika týdny jsme zveřejnili zprávu, kterou, na které jsme pracovali rok a týkala se prostoru pro občanskou společnost v Evropské unii, protože vnímáme tlaky ve všech členských státech v nejrůznějších formách a ten tlak vůči občanské společnosti vlastně jde zevnitř. A e, my jsme tuto práci podnikli na základě naše, nařízení o našem založení, které vyžaduje, abychom e, horizontálně spolupracovali s občanskou společností a abychom podporovali e, tedy občanskou společnost ve všech jejich, ve všech jejich formách. A my jsme sledovali eh, tlaky nejrůznějších eh, podob a charakterů eh, regulativních, finančních, politických, ekonomických, majetkových a jiných ve všech členských státech. Také jsme pojmenovali osvědčené postupy v některých členských státech a zpráva je uzavřena řadou doporučení, která se týkají přístupu k financím, způsobu schvalování legislativy a také sledování na úrovni EU těch různých eh, forem a modů tlaku. Také chci zmínit náš výzkum, který se týká problémů eh, základních práv který vyplývá eh, v EU z využívání velkých počítačových systémů. Eh, prostudovali jsme devět chystaných legislativních dokumentů a na základě toho jsme vypracovali tři eh, právní stanoviska pro Evropský parlament. Celková zjištění tohoto projektu budou zveřejněna 28. března Stručně se zmíním o některých znepokojeních, na která jsme přišli během našeho výzkumu, který trval téměř dva roky. Za prvé je tady problém, že datové subjekty si nejsou zcela vědomy svých práv, co se týče údajů, které jsou o nich a o jejich činnostech schromažďovány. Za druhé jsme znepokojeni přesností dat v rámci všech systémů. Na tom záleží, protože chyba v systému může odstartovat závažné, eh, závažné problémy v oblasti základních a lidských právech. A to vede k dalšímu problému. který se týká poskytování eh, práv přístupu k datovým subjektům a jejich práv na opravu eh, chyb a nebo opravu vynechání. A potom, co se týče tématu interoperabilita, um, interoperability velkých systémů, na toto téma jsme zveřejnili zvláštní zprávu vzhledem k naší účasti na <clears throat> pracovní skupině na vysoké úrovni expertů u podkomisí. V této souvislosti se interoperabilita zaměřuje na princip omezování účelu. Z našeho výzkumu vyplynulo, že interoperabilita není jenom náročná z hlediska lidských práv, ale může mít i velmi pozitivní výsledky, co se třeba týče eh, vyhledávání pohřešovaných dětí. Eh, ty, tu zprávu máte před sebou a my doufáme, že její zjištění budou pro vás užitečná. Chci ale upozornit na některé elementy návrhu, který teď hodnotíte, které jsme neskoumali, protože nebyly tématem eh, pozornosti té eh, skupiny odborníků na vysoké úrovni. Ku příkladu eh, odhalování vícečetných identit a společného úložiště identity. Byli bychom rádi, kdyby si parlament od agentury vyžádal vyžádal právní stanovisko eh, k těmto otázkám interoperability a také bychom rádi výboru nabídli, že kdyby vás to zajímalo, tak bychom vám rádi podrobněji představili zjištění našeho biometrického výzkumu. A co se týče třetího tématu, eh, a to je naše práce na hotspotech eh, migrace, tam se intenzivně angažujeme už přes dva roky a před dvěma týdny jsme podepsali nové memorandum o porozumění s řeckou vládou, které, eh, které naší práci prodlužuje o další rok. Ku příkladu v Itálii se eh, zaměřujeme na, eh, na stávající provozní postupy v hotspotech v Itálii, které by měly lépe chránit lidská práva, zvláště v oblasti ochrany dětí. Také podporujeme italskou vládu která se eh, snaží eh, přehodnocovat eh, tedy, ty, to své, tu svou organizaci poručnictví. Další téma, kterým se zabýváme, je násilí mezi muži a ženami a prozatím mapujeme kapacitu, která by řešila tento závažný problém na hotspotech na řeckých ostrovech. Co se týče obecněji, naš, a e, naše zapojení na hotspotech. Nedávno jsme vlastně e, oslavili e, druhé výročí každoměsíčního vypracovávání zpráv o údajích ve 14 nejzatíženějších členských státech, to znamená nejen v hotspotech. A před dvěma týdny jsme zveřejnili zprávu, která obsahuje pět oblastí, které jsou stále problematické, stále náročné v těch 14 členských státech, kde jsme tuto analýzu prováděli. Za prvé jsme svědky přetrvávajících potížích v některých místech získat přístup eh, k asilovému postupu. To znamená, ta situace se oproti době před dvěma lety zhoršila v některých členských státech. Za druhé, jakmile se azylový postup eh, odstartuje, v některých místech trvá příliš dlouho a ty azylové postupy samy jsou někdy problematické, zvlášť co se týče práva na odvolání. Za třetí, přetr, přetrvá, přetrvává problém eh, s kvalitou, eh, s kvalitou Eh, táborů, eh, kde jsou eh, migranti, kde, jsou, kde se migranti zdržují nebo kde se jsou nuceni se zdržet. Fyzické podmínky, zvláště v zimě, jsou špatné. Dále otázky ochrany dětí. I tato situace je znepokojivá, tak jako byla před dvěma lety. A konečně dochází stále více k zadržování migrantů i dětí Eh, v rámci migračních eh, situace eh, to zadržení policejní či vězeňské by mělo být až posledním krokem, není-li jiná možnost. My budeme i nadále se podrobně věnovat otázkám lidských práv v situaci migrantů a budeme vás o, to, o tom informovat šířej, nejenom co se týče hotspotů. A teď další téma, základní práva Romů. Eh, zveřejníme v tomto roce dvě důležité publikace. Eh, ta první vyjde v dubnu a to bude zpráva o eh, trendech anticiganismu v Evropské unii od roku 2011 do roku 2016. To vychází z naší práce EU MIDAS a popisuje vzorce diskriminace a dalších elementech anticiganismu v tomto období. Za druhé, je eh, potřeba naši eh, práci eh, individualizovat podle pohlaví a tato publikace se bude zabývat specifických, specifickými problémy diskriminace romských a migrujících žen tak abychom lépe pochopili tuto situaci a lépe pochopili individuální situaci eh, romských žen na rozdíl od romských mužů, eh, zvláště v situaci eh, obtěžování a zneužívání práv. Dále právní stát, vláda práva, to je mnohem obecnější, větší téma než třeba otázka Romů, ale základní práva jsou jakýmsi jádrem eh, právního státu a i nadále vám budeme v tomto kontextu poskytovat veškerou podporu. V tomto roce bude důležitým příspěvkem vypracování Evropského informačního systému o dodržování základních práv. To bude online systém, kde eh, budou obsažena veškerá zjištění, která se budou týkat každého členského státu, justiční zjištění, rozsudky, Eh, rozsudky a názory a stanoviska eh, jednotlivých evropských institucí a dalších institucí. Myslím, že to bude velice důležité pro znalostní základnu, která vás bude ve vaší práci podporovat. A další téma, eh, kterému se budeme letos věnovat, 2018, v roce 2018 už to budou dva roky od Eh, fóra pro základní práva, které se poprvé konalo eh, v roce 2016 a letos se bude konat od 25. a 27. září ve Vídni. Proběhnou tam různé reflexe, různé debaty mezi lidmi, kteří se běžně nestýkají, nepotkávají a mělo by to vést eh, k silnější ochraně lidských a základních práv EU. Globální téma letos bude Eh, bude téma eh, o, o tom, eh, jak náležet nebo patřit tak, aby všichni u nás se cítili dobře, abychom se ke každému chovali v rámci rozmanitosti různorodosti. Zazní tam, zazní tam hlasy významných představitelů OSN, Evropské unie i občanské společnosti a velkých velkých organizací, které se zabývají lidskými právy, promluví tam církve, promluví tam zástupci velkých organizací mladých lidí, takže si slibujeme dobré výsledky. A konečně delegace výboru Libe v roce 2016 byla početná a významná a my doufáme, že obohatíte tuto konferenci i letos, tak jako jste to udělali před dvěma lety. A potom bychom s vámi rádi hovořili o následných krocích eh, po tomto fóru. Pane eh, předsedo, co se týče institucionálních eh, problémů naší agentury, teď bych se rád věnoval jim. Jak jste řekl, proběhlo druhé externí hodnocení naší, naší agentury, které se zabývalo relevantností, účinností, přidanou hodnotou, koordinací a efektivitou. Já jsem eh, velice rád, že to hodnocení eh, bylo pozitivní eh, ve všech těchto oblastech pro naši agenturu. Z toho hodnocení vyvstala řada doporučení, jak zlepšit naši práci. To vše zvážela naše řídící rada v prosinci. Oficiálně již jste tato doporučení obdrželi, ale já bych vám rád některá zopakoval, Zmíním se o třech. Za prvé se jedná o skutečnost, že agentura stále ještě nemá e, pravomoc, e, aby ze své vůle se zabývala e, otázkami policejními, justičními a trestně právními. Rád bych tedy požádal, abychom získali výslovné zmocnění v těchto oblastech. Za druhé, řídící rada doporučuje, abychom získali pravomoci vypracovávat stanoviska k návrhu eh, eh, legislativy EU a to z naší vlastní iniciativy. Jak už jsem řekl předtím, my se můžeme těmito otázkami zabývat pouze na žádost institucí, většinou to bývá parlament. A za třetí řídící rada se zmínila o tom, že máme nedostatek finančních prostředků, nedaří se nám ani zdaleka naplňovat ambice, které máme s těmi skromnými prostředky, které nám jsou přidělovány. A konečně, pane předsedo, bych rád připomněl, že tento výbor je konzultován, co se týče jmenováním členů našeho vědeckého výboru. To je otázka, kterou my bereme velice vážně. Naše eh, nezávisl, náš nezávislý eh, vědecký výbor je naším nezbytným eh, nezbytným pilířem, který zajišťuje naši kvalitu, takže vás prosím, abyste se pečlivě zamysleli nad tím seznamem, který jsme předložili a vybrali ty nejlepší lidi. A konečně brzy nastane rakouské předsednictví a to si myslím, že vám poskytne mnohým vám eh, mnoho příležitostí přijet do Vídně a i mimo eh, tedy konání toho fóra, o němž jsem eh, hovořil, bych vás rád všechny pozval, abyste kdykoliv budete ve Vídni navštívili naši agenturu, abyste si mohli lépe a podrobněji představit, co teď děláme. Děkuji, Michael. Já bych teď jenom eh, upozornil na pár bodů. Eh, určitě se budeme účastnit toho fora, děkuji za pozvání, ale eh, chci zdůraznit, že já jsem nedávno jel do Vídně. Setkal jsem se také s vedením. Intenzivně jsme diskutovali Vy jste vlastně zmínil znovu věci, které jste zmínili už tenkrát, že tedy vlastně na základě vyhodnocení se bude dělat řada věcí, mm, které kolegové možná okomentují, eh, různé euroiniciativy, zdroje, otázka policejní a justiční spolupráce v trestních záležitostech. Já už tenkrát jsem říkal, že to tady na výboru nadnesu, takže to dělám. Je zřejmé, že vy tedy se zabýváte obrovskou oblastí, eh, takže si myslím, že je na místě zmínit i praktické otázky. Eh, předkládáte obrovské množství zpráv, a e, kolegové, kteří byli ve Vídni, e, si mohli ověřit e, vlastně akademickou úroveň, kterou předkládáte. A já si myslím, že některé ty věci, které děláte, nejsou dobře známy, nejsou dobře, lidé to dobře nechápou, stejně to platí vlastně pro celé ty institucionální otázky, takže já si myslím, že by určitě stálo za to, kdyby kolegové se vydali do Vídně podívat se na to, jak fungujete, jak pracujete, protože tohle je velmi intenzivní oblast eh, práce a určitě stojí za to, aby třeba zpravodajové s vámi byli v úzkém kontaktu a podobně. Takže to jsem chtěl zdůraznit. Nyní dám prostor pro otázky. Katerina Číniči, prosím. Děkuji. Děkuji taky panu Flahertymu za jeho prezentaci, která se zaměřila na řadu výzev, které nás v roce 2018 čekají v oblasti základních práv. Já si opravdu vážím příspěvku vaší agentury eh, k naší práci. Pořád ještě ale eh, se potýkáme s řadou problémů. Terorismus, eh, migrace, migrační krize, další hrozby eh, vůči základním právům třeba na internetu. A mě konkrétně zajímá obrovsky důležitá oblast, což je ochrana nezletilých na internetu a zejména na sociálních médiích. Děti tedy využívají internet ve stále mladším a mladším věku a s tím se určitě pojí e, také řada rizik. Je to například e, kyberšikana, taky nátlak, který e, mohou vyvíjet různé extremistické skupiny pro to, aby se k něm děti přidali. A mě by tedy zajímalo, co s tím můžeme udělat, jaké nástroje můžeme vyvinout i jako Evropský parlament, tak abychom pomohli chránit děti před těmito riziky. Vy jste eh, také hovořil eh, o zadržování eh, mladistvých ve vazbě. To by přeci vždy mělo být nepřijatelné. Minulý rok v Evropském parlamentu Komisařka Jourová hovořila o právech nezletilých, kde jsme hovořili v rámci slyšení tedy i o vazbě a hovořili jsme o tom, že není možné, aby to pokračovalo dále. Tato situace se musí změnit. No, to je obrovsky důležitý aspekt. Nyní přecházím ještě k péči o um, nezletilé, kteří tedy eh, cestují bez doprovodu. Eh, co si myslíte o textu Eurodaku, který eh, upozornil tedy na možnost identifikovat tyto nezletilé bez doprovodu? tam stojí, že vlastně mohou mít, požívat ochrany pouze ve chvíli, kdy jsme si jisti o jejich, tedy, kdy známe jejich totožnost. A co k tomu řeknete? Eh, další otázka je eh, poskytování otisků prstů. Tady vlastně zase eh, si klademe otázku, jestli třeba 16-letí, 17-letí mohou být nuceni k tomu, aby poskytovali otisky prstů. Asi to úplně neplatí, neplatí pro malé děti, ale ještě se dostávám k dalšímu aspektu, který si myslím, že je velmi důležitý a ten se zase vztahuje k terorismu. Teroristické vlny, které jsme zaznamenali v našich zemích, vedly bohužel v některých zemích i k diskriminaci. Eh, tedy k diskriminování eh, muslimské komunity v těchto zemích. vznikají společenské sociální tlaky, které mohou ještě více zvýšit diskriminování těchto komunit. A potom eh, je samozřejmě se dá očekávat reakce těch, kteří si nepřipadají eh, integrování, kteří si nepřipadají eh, přijati většinovou společenství. A tohle to jsou věci, kterými se určitě budeme muset zabývat. Mě by zajímalo, co k tomu také můžete říci. Další, prosím. Děkuji. Pan Bony. Děkuji za eh, tuto prezentaci priorit pro rok 2018. Určitě je to relevantní z pohledu eh, problémů, se kterými se budeme potýkat. Souhlasím s tím, že se musíme zabývat eh, otázkami migrantů, hotspotů, Eh, anticiganismu. A kromě toho upozorňuji na to, že opět narůstá antisemitismus. To je vážný problém eh, v některých evropských zemích. A když potom hovoříme o právním státu, tak to je důležité eh, nejenom, když hovoříme třeba o soudnictví a to je třeba situace v Polsku, ale eh, tady přeci jde i o to, jaké to, jaké to má dopady, jaké tyto změny přináší dopady občanům a jestli například jsou nějakým způsobem ohroženi, jak to popsat. Jinak eh, mnohokrát děkuji, protože já si myslím, že pokud se tyto zprávy, vaše zprávy budou zaměřovat i na digitální otázky, datové subjekty, správnost dat, na to, jak zpřístupnit eh, nebo otevřít možnost opravit nebo vymazat některá data, tak eh, to je určitě dobré, tím se dostaneme určitě k plné implementaci GDPR, takže tohle to je mm, zásadně důležité, abychom to pochopili, protože brzy začneme eh, veřejnou debatu o tom, jak chránit eh, osobní data, jak chránit soukromí. Já tedy očekávám, že vaše zpráva nám vlastně takto otevře řadu témat. A poslední věc ke zprávě o výzvách pro mm, společnosti, tedy občanské společnosti. A tohle je určitě velmi důležité. Já si myslím, že tady opravdu musíme hovořit o hodně věcech, které se vztahují k této zprávě. A já si myslím, že je to vlastně něco, co bych takto navrhl Klodovi i vám, protože eh, agentura předkládá třeba eh, devět eh, doporučení A já si myslím, že k těm, rekomend- k těm doporučím se opět musíme vrátit. Eh, ono nestačí ty zprávy mít, eh, měli bychom na ně taky nějakým způsobem reagovat, reagovat na ta doporučení. Tady máme třeba otázku financování občanské společnosti. Eh, to bude relevantní ve chvíli, kdy budeme předkládat usnesení o financování organizací, které působí v oblasti tedy budování právního státu, vnímání občanství v evropských zemích a tak dále. Děkuji. Ano, pan Bony upozorňuje na obsah řady vašich zpráv. Ano, ty zprávy eh, vlastně mm, vycházejí z eh, rozsáhlého výzkumu a eh, potom je taky otázka, jak s nimi ale naložíme, protože určitě jsou vysoce využitelné. Například to, co říkáte o Eurodaku, tak jak prostě naložit s těmi zdroji, které nám poskytujete? Nyní pan Jurek, prosím. Interesujące, swoją interesującą prezentację od stwierdzenia. Děkuji, děkuji mnohokrát za tuto velmi zajímavou prezentaci. Vy jste hovořil o tom, že zažíváme krizi občanské společnosti v Evropě, že to je velmi důležité pro vaši agenturu. To bych chtěl trošku rozpracovat. V Rumunsku například eh, obyvatelstvo žádá o referendum které by vedlo k tomu, že se změní definice rodiny v um, rumunské ústavě. Kromě toho tedy eh, samozřejmě by se to asi přiblížilo, ehm, řekněme, ústavám třeba na Slovensku eh, nebo v Polsku. A eh, k této iniciativě se ale vyjádřily některé kruhy velmi negativně. A my bychom určitě neměli eh, využívat veřejné eh, pravomoci pro zpomalování těchto iniciativ. Každý národ by měl mít eh, příležitost tato práva využívat. Ono to patří k rovnoprávnosti také. Máme jiné příklady ehm, vlastně, kdy se nerespektují tyto svobody. To je například eh, povinnost eh, třeba eh, měnit různé zákonné iniciativy, dělat to dvakrát. Například v mé zemi to se rozhodlo o potratech a mě by třeba zajímalo, jaké, co vede k tomu, kteří vlastně rozhodli o něčem takovém. Například um, předseda parlamentu proti zákoně tenkrát ty zákony nepovolil postavil se proti tomu. Vláda tenkrát ustoupila. Chtěla v podstatě zastupovat spíše, řekněme, stanovisko Evropského parlamentu než vlastních občanů. A v dnešní době máme 900 tisíc lidí, kteří třeba podepsali um, různé, tedy takovouto iniciativu pro zastavení potratů To je třeba nějaká akce e, občanské společnosti, ale to e, někteří vnímají jako hrozbu pro takzvanou konsolidovanou demokracii. V obou případech, které jsem e, jmenoval, jde o ochranu práv rodiny a také života. Oficiální doktrína Evropského parlamentu a v podstatě i Evropské komise říká, že to není předmětem rozhodování evropského, evropských institucí, že to je tedy vnitrostátní věc. Toto jsou tedy v podstatě jednoduchá opatření e, společností a určitě by stálo za to, bylo by cené, pane řediteli, pokud by vaše agentura e, si byla vědoma těchto problémů a využívala své tedy pravomoci eh, předcházet eh, takovýmto úkazům. Eh, tyto iniciativy třeba začnou a pak nemají žádné zastoupení v parlamentu a mohou takovéto iniciativy počítat s vaší podporou? Thank you, Chair. And, and thank you to, uh... Děkuji, paní Žoli. Děkuji taky za tu prezentaci. Zareaguji na to, co říkal pan Bony o tom GDPR, protože tady vlastně jde o to, zda datový subjekt, tedy třeba já, si je vědom svých práv a zda přesnost eh, nebo správnost údajů je zaručena v systémech a to jsou určitě užitečné otázky. Pak máme mm, další otázky. Myslíme si, že překonáváme tyto problémy eh, implementací GDPR. Já si myslím, že vy to určitě budete monitorovat. Tady jde třeba také o, o tom, nakolik jsme si vědomi svých práv. To by určitě mělo být eh, zlepšením. Potom máme fórum k um, otázce základních práv a členství v tomto fóru. Já, já to považuji za uh, něco, kde vidíme tedy v členských státech, kdy jaksi eh, politika identity eh, se dostává na vrch. I v mé vlastní zemi. Lidé to vnímají tak, že můžete mít pouze jednu eh, národní identitu. Přitom v globalizovaném světě, ale také v stále více integrované Evropské unii vidíme, že lidé mohou mít třeba více národností, mohou vnímat eh, několikanásobné mm, identity, které třeba se pojí, řekněme, s genderem nebo sexuální identitou. A já si myslím, že já tady doufám, že i vy se na to takto díváte eh, tady v podstatě jde i taky o loajalitu lidí, jakoby loajalita byla něco, co je v tuto chvíli definováno velmi úzce. Vy taky hovoříte o nastartování informačního systému o e, základních e, právech. Můžeme to už teď využívat? E, dá se tam vyhledávat podle tématu a také podle země. To zatím tedy byl problém protože jsme nemohli eh, dělat tedy eh, specifické vyhledávání podle zemí a vy říkáte, že kromě toho se tam poukazuje i na další organizace, jako například OSN, to by bylo obrovsky užitečné já bych to určitě využila třeba, eh, co se týče Maďarska nebo také Polska. Takže jako poslední věc, Nyní se dostáváme k debatě o mm, e, finančním rámci, vy celé ten finanční rámci, vy hovoříte taky o e, institucionálním nastavení agentury a fungování agentury. E, hovoříte o tom, že nemáte dostatek zdrojů Eh, to je potřeba, eh, k čemu se určitě musíme dostat v té debatě o víceletém finančním rámci. A teď vlastně eh, je otázka, zda dostatečně financujeme tuto oblast základních práv. Tady určitě by stála za to nějaká analýza, která by byla užitečná ve finálních fázích těch vyjednávání. Děkuji. Vážení kolegové, máme ještě dva řečníky na seznamu a také musíme nechat čas Michaelovi, aby odpověděl. Máme už málo času do 10 hodin, takže prosím ty zbylé kolegy, e, aby e, byli poslední, aby pochopili, že nemůžeme přijmout další řečníky na seznam, aby měl Michael dost času na odpověď. Děkuji, Claude. Děkuji e, také řediteli agentury FRA a za jeho prezentaci. Chtěla bych položit konkrétní otázku eh, řediteli agentury a především mu chci eh, poděkovat za zprávu eh, na období 2018 až 2020. Zprávu považuji za velmi užitečnou, velmi objektivní téma, která sledují azyl, přistěhovalectví a otázky diskriminace i rasismu. To vše si vyžaduje globální přístup, aby to bylo možné zvládnout. Každý tento jev, každá tato oblast se stává někdy masovým jevem, například v tomto smyslu nelze zapomínat na migraci. A e, to je otázka, která by si zasloužila velkou pozornost. Itálii se eh, na ulici chodil, chod, šla žena a eh, ta slyšela eh, skupinu šesti mladíků, kteří říkali, že by bylo třeba zabít co nejvíce lidí pocházejících z Afriky. To je strašné, že tady je takovýto projev lidí, kteří tvrdí, že bílá rasa je nadřazená. Já bych eh, chtěla zmínit tento protiafrický rasismus. Zmínku jsem eh, o něm ve zprávě nenašla. Jistě byla tady celá řada úsilí, eh, aby se nedopouštěla diskriminace proti Rómům, diskriminace muslimům, ale já bych byla ráda, kdyby se také specificky soustředila pozornost na diskriminaci lidí původem z Afriky protože to je také velmi závažné. Není přijatelné, aby se prostě eh, cílem stávali nevinní. Boj proti takovému to typu nenávisti vůči Afričanům nemůže být eh, prostě nechá na stranou jako pouze jedna z forem diskriminace. Jde totiž o jev eh, proti Eh, lidem černé pleti v duchu nadřazenosti bílé rasy. Tato forma rasismu eh, vyžaduje, aby tady byly stanoveny konkrétní postupy, konkrétní strategie, eh, lepší úsilí pro začlenění těchto lidí. To je velice důležité také v oblasti schromažďování údajů aby bylo možné eh, i na úrovni komisy uznat tento druh eh, rasismu. A na závěr ještě otázka eh, otázka lidských práv. Ano, já podporuji všechny akce EU na podporu lidských práv a demokracie. Děkuji. Ano, já jsem přesvědčen, že tato věc bude zohledněna ze strany Michaela. A teď ještě prosím Ana Gomez. Plně podporuji, co tady zaznělo o té potřebě věnovat pozornost těmto jevům, a to zejména z hlediska strašných zločinných eh, jevů, ke kterým došlo například v Macerata. Samozřejmě problém není pouze v Itálii, je to opravdu problém, který se může dále zhoršovat. Děkuji za zprávu velmi podrobnou zprávu a já jsem přesvědčena, že ano, agentura určitě nemá prostatek prostředků pro všechny tyto aspekty, které by bylo třeba eh, studovat. Také otázka zpráv o migraci. Nejen práce, kterou děláte v hotspotech, ale vůbec otázka obecně migrace Eh, které věnujete pozornost, eh, kdy sledujete ty různé postupy eh, vůči žadatelům o azyl. Já jsem minulý týden byla v Iránu s delegací zahraničního výboru tohoto parlamentu a já jsem se opravdu styděla, protože velice často hovoříme o Iránu velmi negativně. A Eh, eh, oni už 50 let mají 3 miliony uprchlíků a žadatelů o azyl, které, kteří u nich žijí. Eh, dávají jim povolení pracovat, dávají možnost vzdělání pro všechny, nejen děti, ale i pro dospělé, protože většina těchto uprchlíků jsou to většinou tedy Afgánci. A tak dále. Opravdu to nás zahambuje v EU, když vidíme tuto situaci. Také jsem slyšela dnes ráno eh, premiéra Orbána, který hovořil o migraci samozřejmě tím svým způsobem, eh, směšným způsobem. A já bych se chtěla zeptat, když eh, ano, vy eh, se staráte o to, co se děje uvnitř EU, ano, to chápu. Ale máme také odpovědnosti v některých členských státech, eh, kdy vlastně dochází k outsourcování odpovědnosti eh, za migraci, zejména v Libii. To znamená, že peníze daňových poplatníků z EU se používají na to, aby se zadržovali či dokonce mučili lidé v sousedních zemí, tedy ti lidé, kteří se chtějí dostat do Evropy. A já se ptám, zda jste měli možnost například eh, podívat, co dělá UNAFOR, tedy to vzdělávání budoucích vzdělavatelů a podobně. Také bych chtěla říci, já vás podporuji v té žádosti eh, o pravomoce aby bylo možné sledovat, co se děje v oblasti policejní a soudní spolupráce v trestně právních záležitostech. nejde samozřejmě jen o jednu zemi, ale je konkrétně jedna země, kde se e, dějí strašné věci, e, kdy byla zavražděna novinářka. E, ta země je Malta. A tady je právě také otázka spolupráce policejních a soudních orgánů, kdy evidentně Eh, zásah vaší agentury by byl velmi užitečný, takže já bych vás chtěla poprosit, abyste se na tuto věc také podívali. Eh, děkuji vám a nyní se obracím na Michaela O'Flahertyho, aby odpověděl na předložené otázky. Ano, děkuji. Děkuji vám, děkuji členům výboru za velice zajímavé otázky. Já si rovnou pustím do některých eh, odpovědí. Paní Činiči, Eh, vy jste hovořila o otázce ochrany dětí na internetu a jak vlastně sledujeme otázku respektování lidských práv na internetu. Já bych chtěl informovat eh, výbor, že agentura má letos spuštěný nový eh, projev, projekt o lidských právech a algoritmech a máme prostě tady novou oblast, do které se pouštíme, kde chceme věci pojednávat z technického hlediska Eh, otázka v různých technologií a respektování lidských práv z tohoto hlediska. Také dokončujeme projekt o eh, mediální gramotnosti, a to u dospělých i u dětí, aby bylo možné lépe sledovat také právě otázky spojené s přístupem na eh, internet. Pokud jde o nezletilé a Eurodac. Já bych chtěl připomenout, že agentura vydala stanovisko konkrétně k tomuto e, tématu 22. prosince 2016. A v tomto stanovisku jsme velice jasně e, e, sledovali všechny náměty týkající se Eurodaku z hlediska respektování lidských práv, a to zejména u dětí. Například zákaz použití násilí při odebírání otisků prstů a podobné věci. A pokud jde o boj proti terorismu, otázka mm, ter- diskriminace vůči eh, muslimům. Ano, tady se hovořilo také eh, o diskriminaci vůči Afričanům. Já bych chtěl tuto věc zmínit, že roz... letošního roku spouštíme eh, projekt, abychom zajistili, že policejní profilovace je otázka, kterou se věnujeme. Je tady vlastně digitální doba a profilování se neděje tím policistou, eh, který jde po ulici, ale profilování se provádí s počítači. Pane Bony, my spouštíme eh, také zprávu, nebo lepično nové zkoumání o antisemitismu eh, bude k dispozici během letošního roku. Eh, a mm, očekáváme výsledky eh, tohoto přehledu nebo zkoumání koncem roku 2018 a nejspíše v prosinci. A Pan Bony eh, se ptá, zda bereme v úvahu dopad na občany, když jde o některé negativní jevy v oblasti vlády práva v členských státech. Eh, informační systém základních práv se snaží zachytit všechny eh, ty mm, projevy či vyjádření nejrůznějších i soudních orgánů v této oblasti. Vítáme vystoupení pana Bonyho že um, parlament by eh, pravidelně sledoval naše stanoviska, která se týkají lidských práv a v, této, v tomto smyslu by to byla velice důležitá iniciativa, kdyby i komise takto postupovala, například i v otázce finančních zdrojů. Pane Jurku, děkujeme za vaše poznámky. Otázka rodiny a otázky reprodukčních práv, včetně eh, potratů. To není v pravomoci naší agentury, čili to naše agentura nesleduje. Eh, paní Sargentini, eh, pokud jde o ty chyby, které, k kterým došlo. Až bude v dobnu zveřejněna zpráva, tak vám, takový byl postup také do posud. Eh, nejde ani tak o otázky mm, nedostatků v právních předpisech, eh, ale jde spíše o nedostatky v aplikování eh, právních předpisů, jako tomu bylo také u GDPR. My jsme vydali příručku pro praxi o ochraně údajů GDPR. V květnu to bude k dispozici. Ano, já velice chápu tyto věci, stejně tak, jako to chápete vy. A my bereme v úvahu množství různých for, které se všemu věnují. Další otázka. Ano, my se obrátíme opět na poslance parlamentu s různými náměty, s různými návrhy o tom, jak je možné lépe podporovat eh, základní práva prostřednictvím rozpočtu. Eh, paní kolegyně, 28. listopadu zveřejníme zprávu která vychází z našeho přehledu EU-, eh, nazvané Být černé pleti v EU. To bude specificky zaměřeno na eh, osoby původem z Afriky a jejich potomky. A konečně paní Gomez. My jsme eh, vlastně my bychom se mohli zaměřit i na oblasti mimo EU. Ehm, třeba sledovat, co se děje na velvyslanectvích ehm, členských států různě v zahraničí a také eh, chceme eh, vydat ještě stanovisko k seznamu bezpečných zemí pro návraty tady eh, ovšem ovlivnit nějak náležitě tuto situaci zemí, které na tom seznamu jsou či nejsou, to je mimo naše schopnosti. A pokud jde o situaci na Maltě, tak vás ujišťuji, že se tomu budeme dále věnovat. Děkuji. Děkuji, Michaele. Ano, eh, my právě v tuto chvíli budeme mít na programu hlasování, jak také víme, takže eh, moc krát děkujeme za vaši návštěvu, děkujeme za Um, informace i za odpovědi na otázky a budeme dále v kontaktu, případně i bilaterálním kontaktu, jako třeba pan Bony. A mm, chceme být informováni o tom, jak, čemu se budete v budoucnu věnovat. To je stále probíhající situace a chceme mít co nejužší kontakty. Děkujeme, děkujeme vám Vážení kolegové, jestliže jste všichni připraveni, můžeme začít eh, s hlasováním. Prosím, posaďte se. Eh, máme tady eh, výroční zpráva o ochraně finančních zájmů EU za rok 2016, boj proti podvodům, zpravodajka Barbara Kudrická. Barbaro, chcete vystoupit? Na chviličku. Ano, máme jenom pět kompromisních návrhů a já vám doporučuji, abyste eh, pro tyto kompromisy hlasovali. Chtěla bych eh, poděkovat eh, všem stínovým zpravodajům i všem poradcům za velice dobrou spolupráci. Děkuji. Děkuji, Barbaro. Takže děkujeme za tuto zprávu a já chci zdůraznit, že velmi děkujeme za práci, kterou Barbara odvedla. Jste prosím všichni připraveni? Dobrá, takže kompromis jedna. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis dvě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. E, návrh 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 10 a 11 jsou totožné, hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Návrh 12. Zahajuji hlasování. Končí hlasování. Přijato. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končíme. Přijato. Návrh 16. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Návrh 22. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 5. Pardon, omlouvá se předseda 4. Kompromis 4. Zahájím hlasování. Děkuji, Tomáši. Končí hlasování. Přijato. Kompromis 5. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Návrh 27. Hlasujeme. Konec hlasování. Také přijato. A nyní závěrečné hlasování jmenovité. Prosím, hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. 39 hlasů pro, 8 proti, 30 se zdrželi. Eh, blahopřejeme paní Kudrické. A to je konec našeho hlasování. Mr. Radev. Um, colleagues, I, I tend to proceed to... Vážení kolegové, chtěl bych začít s dalším bodem. Prosím, kdo odcházíte, odcházejte potichu. Thanks. Leave quietly if you can. Thank you. Uh, the next... Děkuji vám a prosím, máme tady bod 10. Dohoda mezi Evropskou unii a Barbadosem, kterou se mění dohoda mezi EU a Barbadosem o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty. Dále Mauricius. Eh, Antigua, Barbuda a tak dále. Máme tady několik těchto eh, zpráv, eh, stejných zpráv s několika zeměmi a prosím, dávám slovo panu Pavlovi. Ano, Děkuji vám. Vážení kolegové, já jsem zpravodajem pro rozho- zprávu o rozhodnutí rady o těchto zemích. Nebudu je tady vyjmenovávat všechny, máte je sami na seznamu. A já bych chtěl zdůraznit hlavní změny, které navrhuje komise za prvé. Eh, délka pobytu mezi eh, dohodou, dohoda mezi EU a těmito šesti zeměmi umožňuje volné cestování občanů EU do těchto zemí a občanů z těchto šesti zemí do EU eh, na maximální délku 90 dní. Ehm, dále je tady také otázka možnosti prodloužení eh, z tří měsíců na šest měsíců od dne stopu Bahamy. Například máme tady ještě také eh, dohodu. Druhá změna eh, slovo community, společenství se nahrazuje slovem union, unie, aby se zohlednila Lisabonská smlouva tady má vlastně pouze Unie tu právní subjektivitu. A chtěl bych ještě říci, že tato dohoda pokrývá všechny kategorie osob, eh, kteří cestují pro různé eh, účely s výjimkou účelu přijmutí placené práce. Je to kombinace um, prohloubení vztahů těchto šesti zemí s EU. Eh, probíhá také politický dialog s různými zeměmi AKT. Těchto šest zemí konkrétně eh, se rozvíjí velmi dobře v naší spolupráci. Je to pokračování našího partnerství. Tato eh, otázka zrušení vizové povinnosti vyšle velmi pozitivní signál k dalším zemím. A také bych vás chtěl upozornit na eh, to, že Chorvatsko, Kyprus, Bulharsko a eh, Rumunsko nejsou součástí šengenského území. Je to tady tedy také společné prohlášení, které podporuje nebo vy, apeluje na eh, orgány, aby co nejrychleji uzavřeli bilaterální eh, smlouvy s těmito zeměmi, které mají eh, zrušení vízové povinnosti, aby to bylo tedy také i zde platné. 26. února je termín pro podávání pozměňovacích návrhů. Sejdeme se pouze, bude-li to nutné, projednání pozměňovacích návrhů. Hlasování ve výboru, to nám řekne pan předseda a pravděpodobně dojde ke hlasování v červnu 2018 eh, na plenárním zasedání. Děkuji vám. Děkuji a já chci jenom říci, že těchto šest zemí eh, jsou doporučení pro naše kolegy, aby byly schváleny. Já bych chtěl ověřit, že někdo, zda někdo ze setinových zpravodajů se chce ujmout slova. Paní Ferrero. Němec. Jo. Uh, Jedná se o země, které tedy eh, nebudou muset eh, používat víza pro krátkodobé pobyty. To eh, zjednodušení vízového režimu vlastně se chystá pro některé země, ovšem to nesmějí být zadní vrátka pro to, aby se vůbec zrušila vízová povinnost pro tyto země. Já vlastně nevím, proč se eh, paralelně s tímto usnadněním vízového režimu zavádí ještě paralelně jiný systém, takže tady mám pochybnosti. Děkuji. Paní Hajšmanová. Děkuji za slovo. A eh, gratuluji eh, k práci na této dohodě o zrušení vízové povinnosti. Co se týče uvolnění vízové povinnosti, které se týká těch výše uvedených zemí, Zrušení víz pro krátkodobé pobyty je důležitý nástroj ve prospěch občanům, podporuje mezikulturní dialog, porozumění a pocit sounáležitosti se světem bez hranic. Eh, chci ale vyzvat Evropskou komisi, aby eh, nezapomněla na významnou úlohu Evropského parlamentu eh, jako, jako legislátora a, a aby byla tato právní úprava usnadňování krátkodobých pobytů bez víz transparentnější, více stanovisek, více komunikace, více statistik, větší spolupráce s Evropským parlamentem, především před uzavřením těchto dohod a ne teprve posléze. Pan Radev za EPP. Děkuji za slovo, kolegové. Dohody eh, tohoto druhu pro občany těchto zemí jsou důkazem eh, zapojení Evropské unie do ekonomického a politického rozvoje těchto zemí. No, tyto dohody je potřeba pouze aktualizovat eh, v souvislosti s vývojem evropského práva. Souhlasím s doporučením pana Pavla souhlasit s těmito dohodami, ale rád bych vyzval Evropskou komisi, aby tyto eh, dohody předložila parlamentu včas. Evropský parlament má eh, poskytovat souhlas předtím, než tyto dohody vstoupí v platnost a ne až rok poté. Eh, to by, tak by měla vypadat kolegiální eh, spolupráce mezi našimi dvěma institucemi. Doufám, že v budoucnu se dočkáme kolegiálnějšího ducha. A pak ještě další věc. Tyto dohody bude potřeba aktualizovat tak, aby bylo možné vzít v úvahu E, to, až Bulharsko a Rumunsko budou součástí systému vstupu a, a výstupu. To začne fungovat od roku 2020. Doufám, že Evropská komise se již e, do této práce pustila. Děkuji. Jestli žádný další stínový zpravodaj nechce slovo, dávám slovo zpět zpravodaj. E, paní Veržia. Vy už mě nevidíte, pane předsedo, přitom jsem přímo před vámi. Ano, já se připojí k tomu, co tady řekli kolegové. Já už od roku 2009 sleduju tuto otázku. To mě umožňuje eh, mít opravdu dobré porozumění situace. Eh, naše frakce je pro usnadňování eh, vizového styku, tak jak ostatně z těch důvodů, jak o tom hovořili kolegové z liberální frakce. Já bych chtěla zdůraznit, že tato politika je ovšem v takové variabilní geometrii. E, právě u těch zemí, které jsou uváděny, je to velmi signifikantní. Jsou to země, kde liberalizace vizových e, e, povinností je zejména ve prospěch Evropanů, kteří tam jezdí na dovolenou. Právě oni mohou využít tyto možnosti. Není to v duchu skutečného partnerství. Asi vás nepřekvapí, pane předsedo, že řeknu, že to je jako u našich tuniských přátel, kteří mají velké problémy s tím, vést jednání, která by vedla k vztahům pozitivním pro obě strany. Připojuji se k tomu, co bylo řečeno o otázce transparentnosti a o nutnosti respektovat evropské smlouvy Eh, to znamená, že Evropský parlament eh, musí být informován eh, předem, před schválením. Naše kolegyně, která dlouho byla spravodajkou k těmto otázkám, mnohokrát zdůrazňovala, Eh, právě tuto věc, tak já myslím, že je třeba dále na tom trvat. Jinak je to tak trošku eh, vysmívání se parlamentu a jeho práv, když eh, dostáváme tyto zprávy až po jejich schválení. My bychom měli být informováni nebo mít tyto věci k projednání před definitivním schválením. Tak to už to nemá v podstatě velký smysl. Thank you, Marie Christine. Děkuji, Marie Christine. Emilia, nechcete se ještě vyjádřit? Ano, děkuji všem sněmovým zpravodajům za jejich práci, za spolupráci a těším se na další spolupráci. Ano, eh, hlásíte se ještě o slovo stručně. Já se chci připojit eh, ke kolegyni Veržia a k jejímu varování, že toto musíme vnímat ne jenom jako běžnou věc, zvláště s ohledem na to, že eh, se v některých případech jedná o země, které eh, se účastní eh, prání peněz a nejen to. Ku příkladu svatý Krištof a Nevis se teď, teď zabředl do velkého skandálu který se týká různých čachrů v různých evropských zemích, včetně mé vlastní země. Jedná se o eh, prodej eh, evropského občanství a eh, prodej evropských pasů za účelem praní peněz. Svatý Krištof a Nevis je právě tou zemí, kde se toto děje a tam skutečně jsou obrovské problémy v tomto směru. protože tato země usnadňuje fungování těchto zločinných systémů, praní peněz pro lidi, kteří se považují za globální občany. To znamená bohaté eh, osoby, které přesunují své Bůh ví, jak získané bohatství z jedné země do jiné a e, eventuálně e, v rámci e, této činnosti i někdy ukrývají zisky z trestné činnosti. Takže bych vyzvala k obezřetnosti. Dobře, děkuji, děkuji všem za příspěvky, za vyjádření a děkuji také zpravodaji. Do 26. února v poledne je možné podávat pozměňovací návrhy. Děkuji kolegové a nyní máme problém, protože jsme poněkud napřed a další bod máme na pořadu eh, až v 10.40. Jedná se eh, o eh, přepracování tedy návrhu směrnice o interoperabilitě elektronických systémů. Chci se tady přesvědčit, jestli jsou tady už všichni, kteří se budou účastnit, kteří se účastní této debaty. Zpravodaj eh, stanoviska eh, pan Skripek je zde. Takže budeme muset, bohužel kolegové, eh, tedy předušit jednání do, rok, do 10.40, protože zpravodaj pan Škripek tady ještě není. Prosím, buďte zde v 10.40, budete-li se chtít účastnit projednávání bodu 16 o interoperabilitě. Děkuji vám. So suspension till 10.40.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 tedy předsedat eh, pan Weidenholzer a s bodem 16 o interoperabilitě bohužel začneme až v 11. Děkuji a já to také řeknu kolegům venku, že začneme až v 11 hodin. Děkuji. Omen So, colleagues, with some minutes of delay, we will restart with our agenda. And the next point on the agenda... Dalším bodem na našem pořadu jednání je interoperabilita eh, elektronických systémů výběru eh, mítného. A 31. května 2017 komise zveřejnila návrh eh, této směrnice Jedná se o přepracování a hlavním výborem je výbor TRAN a 22. června se koordinátoři LIBE rozhodli vypracovat stanovisko a zpravodajem je náš kolega pan Škripek. Eh, jsou-li nějaké otázky, tak DG Move a Evropská komise jsou také přítomni a mohou odpovědět na případné otázky. A já teď dám slovo přímo panu Škripkovi, aby nám představil eh, své, eh, svůj návrh stanoviska. Máte slovo. za návrhy, které byly představené počas... Děkuji, paní před, předsedající. Eh, jedná se o přepracovanou eh, verzi směrnice, která se týká výběru dálničního mýta. Je jasné, že svoboda pohybu přinesla velké úspory v podnikání a nové možnosti růstu, zvlášť v dopravě v celé Evropské unii a jedním ze záměrů návrhu přepracování směrnice je otevření trhu pro výběr mýta pro subjekty, které vybírají mýto, aby mohly působit ve všech členských států a napříč EU když by uměli dodat do vozidla jednu skřínku, která by správně zaplatila mýto v každém členském státě, tak by se proces výběru mýta zefektivnil a byl by jednodušší pro všechny, což je to, co bychom si pro občany EU a podnikatele přáli. Bylo by dobré, aby ve vozidle bylo jedno zařízení, díky němuž bychom mohli bez zastavení jezdit po Evropě a přesná částka mítného poplatku by se vybrala a uhrazovala by se elektronicky, jednoduše, jako občan bychom to mohl zaplatit ze svého bankovního účtu. Tato myšlenka prozatím eh, realizovaná není. To by bylo to nejjednodušší. Bude potřeba překonat řadu překážek, zjednodušit vstup na trh a podpořit vývoj a marketing takovýchto výrobků. Já se ve stanovisku hlavně zaměřuji na neplatiče mýta. To je problém, který si vyžádá celoevropské řešení, protože momentálně ty, tyto poplatky mezi státy nejsou vymahatelné od občanů jiných členských států vůči těm státům, kde se dopustili tohoto přestupku. Přepracované změní směrnice navrhuje, aby v případě nezaplacení dálničního poplatku v jednom z členských států proběhla eh, výměna informací s domovským státem, tak aby se zjistila totožnost majitele vozidla, eh, který, se, eh, který nezaplatil mýto. Já v návrhu zdůrazňuji, že je potřeba rozlišit závažnost neplacení v členských státech Eh, protože v některých zemích je toto trestný čin a proto by eh, výměna informací v tomto směru eh, usnadnila trestní řízení, ale v jiných členských státech je to jenom přestupek, něco jako překročení povolené rychlosti anebo nezaplacení parkovného a podle toho se také ukládá pokutu. Pokuta nebo jde o pouhý přestupek jako občan jedné z členských zemí, které jsou skutečně poškozeny nemožností vybírat pokuty od neplatičů dálničního mýta na Slovensku, máme vyčísleno, že se jedná o obrovskou sumu, která by nám pomohla budovat nové dálnice. Plně podporuji iniciativu komise, aby byla povolena výměna údajů, aby se taková mezera v systému uzavřela, aby to fungovalo lépe. Přesto si myslím, že by bylo dobré text komise vylepšit. V mém návrhu komise eh, navrhuji, aby byla vykonána opatření, která jsou plně v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů. Osobních údaj, osobní údaje budou posílány z různých členských států a zdůrazňuji, že musí být naprosto jasné, aby t- tato data byla použitelná jenom po omezenou dobu a jenom za jedním jediným účelem, a to je zachycení tedy neplatičů dálničních a mítných poplatků. Tato opatření již existují eh, pro neodpovědné řidiče za nebezpečné řízení, které ohrožuje ostatní, ku příkladu nepoužívání bezpečnostních pásů, telefonování za jízdy a překračování rychlosti. Takovéto ohrožení bezpečnosti provozu eh, by mělo být ohroženo ještě o neplacení mýta. Tento návrh zachovává princip subsidiarity a proporcionality, protože soustavní neplatiči dálničního mýta mohou být identifikováni pouze díky spolupráci mezi členskými státy. Já jsem přesvědčen, že regulace ze strany EU v této oblasti by měla zůstat minimální právě, aby byla zachována zásada subsidiarity a proporcionality. Návrh podporuji, protože věřím, že bez zbytečného zatížení legislativy umožní lepší výběr mítných poplatků. Nepodporuji ale návrh, který by eh, toto rozšiřoval ještě o pokuty za parkování jsem eh, plně proto, eh, abychom byli důslední při výběru nezaplaceného dálničního mýta. Trestným činem by toto mělo být posuzováno pouze v případě, když je to takto definováno národní legislativou v členském státu. Chci poděkovat všem kolegům, včetně eh, Jožefa Naději, který mi poskytl kvalitní připomínky. Děkuji za podnětnou diskuzi na toto téma a jsem přesvědčen, že pozměňující návrhy pomohou lépe vybírat dálniční poplatky mezi členskými státy i od zahraničních řidičů na území eh, toho státu a po spáchání tohoto přestupku. Vyzývám tedy kolegy k podpoře tohoto eh, návrhu k ochraně občanů Evropské unie a ke zvýšení spravedlnosti vůči těm, kteří se vyhýbají placení mýta. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane Škripku. Vidím, že máme dva stínové zpravodaje přítomné. Chci se zeptat, jestli ještě nějaký další kolega chce položit nějakou otázku. Prozatím to tak není, takže pan Šogo. Děkuji. Já vítám iniciativu komise, která napravuje nedostatky stávající legislativy a zvyšuje její účinnost, protože tato legislativa vlastně nenaplňuje své cíle. Co se týče kompetencí našeho výboru a dopadu přepracované směrnice o ochraně osobních údajů a práva na eh, soukromí, eh, vítám silný důraz zpravodaje na ochranu údajů a výslovný Odkaz na článek 16 FEU je zásadní, aby členské státy plnily závazky o podmínkách používání a dočasného e, uchovávání těchto údajů e, v návaznosti na princip proporcionality a nezbytnosti při využívání osobních údajů. Bylo by také užitečné zmiňovat možnost vzniku e, kontaktních bodů, které by poskytovaly informace o neplatičích mítného podle definice v článku 2b výběrem mítného se může, zabývat, e, se může zabývat i e, privátní subjekt. A tento subjekt by také měl mít právo získávat nezbytné informace pro vymožení mítného. A další bod, o němž by se se zpravodajem dalo dále hovořit, je jeho eh, přání omezit eh, pravomoc komise na schvalování aktů v přenesené pravomoci na pouhých eh, pět let. Vím, že povinná výměna informací mezi členskými státy hlavně závisí na ustanovení směrnice 2015-213 o přeshraničním vynucování nebo prosazování stíhání eh, silni, eh, prohřešků proti eh, silniční bezpečnosti. Na to je navázáno těch pět let. Směrnice ale také uvádí, že přenesená pravomoc se rozšiřuje ještě o stejné období, pakliže se proti tomu parlament a rada nepostaví. Děkuji a nyní Marie Gorkiny. Mulțumesc mult, <clears throat> Brigitte. Sigur că este un raport important. Este bine că Děkuji. To je velmi důležitá zpráva. A jsem ráda, že komise se věnuje tomuto tématu. Souhlasím s předřečníky, musíme brát v potaz subsidiaritu a poten, e, proporcionalitu, a to v každé zprávě. Musíme se také zaměřit na rovnováhu, tak abychom zajistili, že všichni uživatelé e, platí mýto. Mám eh, vlastně zastupuji tady svou skupinu a eh, ta je přesvědčena o tom, že pokud eh, se pokuty a různé sankce liší v členských státech, bude těžké pro operátory si jich být vědomi. Jak s tím naloží třeba malý operátor, jak se dozví o tom, co se děje v jiných členských zemích, Možná je překvapí ty rozdíly v sankcích a pokutách. Dokonce i hrozba eh, vězení eh, v některých zemích. Takže to je v podstatě eh, jakási bariéra pro malé operátory. A my tedy musíme zajistit, aby tato změna eh, přivedla kýžený efekt, to znamená, aby, abychom dosáhli eh, jednotnějšího přístupu v tomto procesu, aby to naopak nespůsobilo vyšší náklady. Já jsem eh, o tomto mm, už s operátory hovořila a zatím jsme teda nenalezli dobrá opatření, jak tedy nakládat s tím, když lidé neplatí mýto. Já po konzultacích s kolegy ze své skupiny předložím eh, příslušné pozměňovací návrhy a doufám, že se nám podaří nalézt dobré eh, kompromisní řešení. Děkuji. Nikdo jiný se nehlásí. Obracím se tedy na komisi. Můžete prosím se vyjádřit k otázkám, které zazněly. Pan Sušik. Uh, děkuji paní předsedkyně, děkuji také za pozvání na toto zasedání ke zprávě chci říci, že si myslíme, že ochrana osobních údajů v rámci tohoto návrhu je zcela zásadně důležitá a proto vítáme pozměňovací návrhy parlamentu, které chtějí dosáhnout eh, vlastně lepšího znění tohoto aspektu. Nesouhlasíme se, stanovi, se stanoviskem tam, kde navrhuje dvojí právní základ. To většinou je výjimka z pravidla a zde to zaměření je jasné na, zamě, na dopravu a nevidíme tedy důvod pro eh, dvojí právní základ. Potom v pozměňovacím návrhu 4 my souhlasíme s tím, že zpracovávání e, osobních údajů by mělo být v nějakém rámci, ale to je samozřejmě mm, nejenom interoperabilita elektronických mítných, e, ale také vlastně elektro, celkový elektronický postup. A e, k otázce paní Grapíny tady vlastně nejde pouze o mítné, kdy třeba lidé z různých zemí neví, jak to vypadá jinde. Pokud například jdete do jiné země a někomu tam dáte přes nos, tak taky nevíte eh, přesně, jak to upravuje jejich zákon. Takže v našem návrhu v podstatě jde pouze o možnost eh, identifikovat eh, toho, kdo, se, kdo přestoupil zákony. A určitě podle eh, principu subsidiarity nemáme právo navrhnout kompletní harmonizaci, pokud No, je všeobecné pravidlo, že pokud tedy ty mm, pokuty musí být eh, pro, proporcionální a musí odradit eh, lidi od toho, aby, to, aby ty pravidla porušovali. Já si myslím, že bychom určitě neměli se snažit o kompletní harmonizaci. Děkuji. Pane Škřipek, chcete k tomu něco říci? Ne? Takže vás informuji o tom, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 26. února ve 12 hodin a připomeňte kolegům, že tady jde o přepracované znění podle pravidla 104 a je tedy povinné předložit eh, odůvodnění, eh, pokud eh, se snažíte pozměnit kodifikovanou část návrhu. Pouze na ty pozměňovací návrhy, které se vztahují k interní logice textu, nebo protože je to nějak tedy neoddělitelně propojeno s přijatelnými eh, částmi textu, tak eh, budou přijaty nové pozměňovací návrhy a neměly by přesáhnout 500 eh, znaků. Nevím, jestli Josef Weidenholzer by se teď chtěl ještě vzít slovo. Ano, dobře, takže pojďte. Good morning. Uh, we are moving on with our... Vážení kolegové, pokračujeme v našem jednání a dostáváme se k situaci v šengenském informačním systému. Dám slovo panu Koeliovi, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jak víte, 6. listopadu jsme v tomto výboru schválili pozici Evropského parlamentu k šengenskému informačnímu systému. Já se soustředím na dva body ze tří. Hranice a policejní spolupráce. Proběhl první trialog okamžitě s estonským předsednictvím 16. listopadu a já se využít tohoto příležitosti a poděkovat estonskému předsednictví za vynikající práci a za vynikající spolupráci na tomto tématu. Dále jsme eh, provedli další trialogy na technickém i politické úrovni a eh, teď v lednu první trialog s bulharským předsednictvím. Práce do posud je dobrá. Pokryli jsme všechna ustanovení, v obou návrzích a očekáváme, že první kolo diskusí e, skončí příští týden. A to se týká 60 článků dohromady. Zbývá nám ale ještě obrovský úkol před námi. Máme-li se dohodnout na textu během bulharského předsednictví? Já doufám, že Rada i komise e, sdílí s parlamentem tento cíl. E, když e, provádíme reformu, všichni institucionální aktéři se musí zapojit. To znamená brát v úvahu také názory svých partnerů. Takže já bych chtěl říci, že nebudu méně hájit zájmy tohoto parlamentu, názory tohoto parlamentu kvůli rychlé dohodě. Věřím, že komise bude také dobrým partnerem, usnadní celý proces a že bulharské předsednictví bude otevřeno kompromisům, podobně jako je to i u parlamentu. Děkuji. Děkuji vám, pan Lenas. Ano, děkuji. Já jen dodatek k tomu, co řekl Carlos. Ano, také otázka eh, return alerts eh, v šengenském systému. U tohoto konkrétního bodu jsme spolupracovali se všemi kolegy v tomto výboru a dosáhli jsme velmi silné společné pozice po hlasování ve výboru LIBE. To ostatně o tom se zmínil Carlos. A tento návrh zlepšuje a rozšiřuje použití SIS eh, Eh, aby bylo povinné pro země vnášet údaje do systému o lidech, eh, u kterých je rozhodnutí o návratu. Eh, to znamená, že tady bude nová kategorie alert v tomto systému. Já vítám tento návrh. Myslíme si, že to je důležité, aby se tyto, tyto alerty zaznamenaly, když jde o lidi, kteří nemají kvalifikaci pro Eh, azylové přijetí, udělení azylu. Pozice parlamentu přinejmenším je taková, že ta země, ze které vychází alert, eh, nemění eh, práva. Jde prostě pouze o operační Eh, princip, jde o, o <clears throat> dále respektování eh, toho, že není nařízen návrat například pro děti a podobně. Měli jsme tři politické trialogy, dosáhli jsme určitého pokroku, ne ovšem tak rychle, jak bychom si přáli. <clears throat> Pokročili jsme v některých bodech, i když v některých bodech je to ještě stále otevřené. Eh, rozhodnutí o návratu Eh, to si myslíme, že je velice důležité, aby v tom alertu ostatní eh, členské státy a jejich policejní orgány viděli, že tomuto rozhodnutí došlo, nebo že eh, například došlo k odvolání ze strany dotčené osoby, nebo že to bylo pozastaveno a podobně. Tady máme ještě v trialogu zvá... od, od, jiné názory a stále zkoumáme možnost řešení. Parlament také zdůrazňuje potřebu aby ta identifikace byla co nejpřesnější při použití eh, otisků prstů u všech těch rozhodnutí o alertu. A bylo také na trialogu objasněno, že to někdy nebude možné, když ty data nejsou k dispozici, například když rozhodnutí o návratu bylo učiněno v nepřítomnosti dotčené osoby a chceme dále eh, zdůrazňovat potřebu velmi přesné identifikace. Některé další otázky, eh, ty ještě diskutujeme na technické úrovni eh, kde jsou rozlišné názory, například použití statistik v článku 6 a 11, použití otisků prstů oproti daktyloskopickým obrazům a tedy to okamžité vnesení údaje či zase smazání údaje v případě, že je tady hit. Eh, Rada trošku rozšířila původní návrh komise, čili tady se také lišíme v názorech. A pak také tedy využití údajů pro otázky návratu. A my doufáme, že bude možné velmi brzy pokročit vpřed. Abych to schrnul, eh, ubíráme se dobrým směrem a chci poděkovat stěnovým zpravodajům za jejich práci i konstruktivní spolupráci, za velice pozitivní duch, ve kterém spolupracujeme. A také samozřejmě děkuji eh, sekretariátu i Katrin. Tady je hodně práce ze strany sekretariátu a já jsem přesvědčen, že eh, nakonec dospějeme k dobrému výsledku. Děkuji vám. Děkuji a nyní prosím stínové zpravodaji. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. SIS eh, je velice důležitý systém dat, který vlastně také kompenzuje to, že tady nejsou eh, kontroly na vnitřních hranicích je důležité tady již eh, respektovat společný cíl, předcházet eh, budoucím problémům. Je třeba zlepšit eh, architekturu SIS a to takovým způsobem, abychom posílili spolehlivost a zajistili, neustálou dostupnost celého systému. My jsme otevřeni všem řešením, která umožňují tuto, tento cíl. Eh, v ECR bereme velmi vážně teroristickou hrozbu a vnitřní bezpečnost. Proto vítáme návrh, aby ehm, teroristické alerty byly povinné. A bohužel parlament tady zaujal liberálnější eh, postoj vůči bezpečnosti našich občanů. Podobně Eh, podmínky eh, alertu pro případ odepřeného vstupu či zákazu pobytu. Vydání alertu by nemělo být eh, vázáno rigidním rámcem trestního odsouzení, jak je to doposud. Eh, nelegální migranti by neměli být eh, podporováni v tom, aby znovu přicházeli k našim hranicím. Tato, tento fakt by měl být aplikován obecně. Aplikování pravidel EU, když lidé přijdou na naše hranice a tvrdí, že nemají doklady, dále ehm, flexibilní použití eh, biometrických údajů, aby se lépe eh, usnadnila identifikace těch, kdo přicházejí. To je zásadně důležité, stejně tak jako technologie eh, pro vyhledávání biometrických údajů. To by nemělo být v EU pomalé. Měly by se tady umožnit přijetí nových nástrojů. Když se rozhoduje o typech dat nutných pro alert, pak každá kategorie musí být náležitě zvážena. Příliš mnoho informací je administrativní zátěží. Je to vlastně takový šum v celém systému. Přístup k SIS by měl být dostatečně široký, aby vyhovoval různým legislativním eh, potřebám, včetně ověřování asilových orgánů. Pokud jde o návrh návratu. Tak návrh, aby některé eh, alerty eh, návratu byly dočasně nedostupné, to je třeba zvážit. Zda je to technicky možné. Eh, rozhodně by to byla zátěž pro koncové uživatele. Návrh nevkládat alerty o opakovaných rozhodnutích o návratu je další otázka, kterou je možné rozlišit tím, že by tady byly Eh, údaje o tom, zda je rozhodnutí proveditelné či ne, vynutitelné či ne. Biometrické údaje pro spolehlivou identifikaci osob, to je velmi důležité. My si myslíme, že by tady měly být otisky prstů i otisky celé dlaně za tímto účelem. Možnost předat údaje do třetích zemí za účelem návratu, to je předpokladem pro eh, přesvědčivou politiku návratu přílišné podmínky pro předávání eh, údajů, to by tady nemělo existovat v případě, když jediným eh, důvodem je zefektivnit návraty. A konečně, pokud jde o politické body eh, diskutované v trialogu, ECR může podkořit většinu existujících kompromisů. Děkuji vám. Děkuji, Birgit Sipel. Děkuji vám Bohužel kolegyně Miriam tady nemůže být, tak já přečtu její poznámky. Především děkujeme ehm, oběma zpravodajům a jejich týmům za velmi rozsáhlou práci a dobrou spolupráci v posledním měsíci. Naše frakce podporuje eh, dosavadní jednání a snaží se dosáhnout dobrého kompromisu, který skloubí ehm, občanská práva a bezpečnost. Parlament eh, nadále eh, trvá na svých eh, bodech v klíčových otázkách a já se soustředím na dvě konkrétní věci. Návraty. Není pro naši frakci přijatelné, aby se vkládaly alerty do systému o migrantech, kteří jsou předmětem odvolání proti rozhodnutí o návratu, protože ještě nevyčerpali všechny možnosti a že další možnosti existují, měli bychom jim dát šanci ji využít. Nicméně rada v tomto nesouhlasí. E, jako kompromis zpravodaj navrhuje zmrazení alertu, ale ani to není dost dobrý kompromis pro radu. Z tohoto důvodu prosím a naléhám na pana Lenarse, aby hájil pozici parlamentu, protože to je správná cesta a já doufám, že to bude tak Eh, u dalších dvou otázek byly, byla jednání dobrá. Eh, nicméně, eh, když jde o posouzení, čí údaje by měly být vloženy do systému, tak tady komise navrhuje, že tam by měl být každý, kdo se dopustil trestného činu v posledním roce. A také otázka evropského zatykače. Ehm, to by mělo být zařazeno do ehm, návrhu o interoperability od komise, což je lhůta tří let. Ehm, výbor se nicméně chce nebo rozhodl, že bude podporovat názor komise. To musíme respektovat. Pan Coelho i rada musí chápat, že tady je protinávrh, který apeluje na členské státy, aby eh, mohli použít své rozhodnutí o zařazení do systému. Ovšem takový postoj je nepřijatelný. To totiž umožňuje schromažďování názorů o drobné trestné činnosti či o činech, které si nezaslouží být v databázi. Jejíž cílem, jediným cílem je eh, bojovat proti terorismu a závažné trestné činnosti a organizované trestné činnosti. Já na vás apeluji, vzvemte toto v úvahu při dalším trialogu. Děkuji. Děkuji, Birgit. Jsou tu někteří další? Ne, není tomu tak, tak se obracím na zpravodaje, zda chce reagovat. Pan Koelo. Ano. E, pokud jde o ty poslední body, já souhlasím e, s vaším názorem. Myslím, že budeme trvat na pozici e, Evropského parlamentu. Musíme posoudit, co chceme chránit. Pokud jde o vkládání alertů, dnešní realita je opravdu v jednotlivých členských státech velmi odlišná. A v naší pozici si myslíme, že určitá harmonizace by byla zapotřebí. Jinak Budou členské státy, které budou přistupovat k těm alertům velmi eh, odlišným způsobem. Ano, je tady určitý status quo v této situaci. Je to totiž v národní pravomoci. Krok, který můžeme učinit eh, proto, aby se určitá úroveň harmonizace zajistila, eh, každý takový krok bude pokrokem. Je třeba ovšem posoudit, eh, zda takový krok je dost dobrý, je dostatečný. A já si uvědomuji, že potřebujeme s radou kompromis. A já doufám, že bulharské předsednictví bude apelovat na radu, aby se některých svých pozic vzdalo, vzdala rada a aby s námi udělala kompromisní řešení. Pravděpodobně eh, nejzaším řešením bude verze, která nebude tak silná, jak to chce parlament, ale ani tak slabá či oslabená, jak to chce rada. Tak uvidíme, co přinesou jednání a co bude konečným kompromisem. Děkuji. Děkuji, Karlosi. Takže jsme ukončili projednání tohoto bodu a eh, Máme teď společné jednání s výborem FAM a musíme se přesedovat do 3E2. Děkuji.